Příští eh, schůze eh, začne eh, zítra 9 hodin. Pořád jednání byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu a dnešní zasedání tím u konce. Přeji vám příjemný večer.